konstruktivní duch a ještě jednou bych rád poděkoval všem mým kolegům za odvedenou práci. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Šadotovi. Dále má slovo kolega Dezír na čtyři minuty. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové,